Evropě. A e, já mám tu čest předat slovo komisařce Jourové. Prosím, máte slovo. E, paní předsedající, vážení poslanci, dobré ráno. Dnes je Mezinárodní den žen a já velice ráda využiji této příležitosti k tomu, abych s vámi diskutovala o situaci žen a mužů v Evropské unii. Ta je popsána také e, v výroční zprávě komise za rok 2015 o e, genderové rovnosti, která byla zveřejněna dnes. Rovnost mezi ženami a muži je jednou ze základních hodnot Unie, e, která je zároveň právním závazkem v našich smlouvách od samého počátku integrace. E, naše společnosti učinily enormní pokrok za posledních 60 let a postavení žen se výrazně zlepšilo. Ženy mají lepší přístup k zaměstnání než kdy dříve. Není pochyb o tom, že se pohybujeme vpřed. Nicméně stále ještě přetrvávají některé nerovnosti. Pokud budeme ale pokračovat stejným tempem, bude trvat dalších 70 let, než dosáhneme rovnosti mezi pohlavími. Přesto Ženy za každou odpracovanou hodinu eh, vydělávají o 16 méně než muži. Stále eh, otcové tráví zhruba hodinu denně péčí o děti a eh, domácnost, zatímco matky tři hodiny. Matky mnohem více než otcové mají problémy se skombinováním soukromého života s prací. To ohrožuje ekonomickou nezávislost žen a může to vést rodiny k chudobě. Zejména, ale ne pouze v případě, je-li žena jedinou živitelkou rodiny. Má to také dopad na e, důchody žen a na riziko chudoby ve stáří. V dnešní době jsou důchody žen o 40 nižší než e, důchody mužů a nezdá se, že by se tato propast jakýmkoliv způsobem zmenšovala. Musíme urychlit pozitivní změny z uplynulých desetiletí a vytvořit společnost, kde každý chlapec a každá dívka může prospívat. E, prosím, dovolte mi zamyslet se nad třemi klíčovými oblastmi, které nás pomohou nasměrovat k rovnější Evropě. Ženy tvoří polovinu evropské populace. Přitom muži převažují na většině úrovní managementu a vůdčích pozicí a více men než žen je zastoupeno v národních parlamentech členských států i v Evropském parlamentu. V největších společnostech registrovaných v evropských zemích pouze něco málo přes 20 členů představenstva jsou ženy. Komise přednesla návrh dosáhnout větší genderové vyváženosti v představenstvech firem, aby odstranila tuto nerovnost a chce zajistit, aby, tato, aby tyto rady eh, obsahovaly alespoň 40 zástupců obou pohlaví. Tento návrh musíme přijmout a musíte eh, ho propagovat ve členských státech, které, jsou, které stále ještě se zdráhají. Za druhé, musíme usnadnit evropským občanům kombinovat své povinnosti eh, v práci s povinnostmi, které mají doma průběhu letošního roku komise hodlá předložit balíček legislativních a nelegislativních návrhů, který má zajistit lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem zaměstnanců. Bude to vyvážený návrh, který se bude zabývat přístupností a dostupností e, kvalitní péče o děti, e, otcovské dovolené a dovolené pro matky a pečovatele a flexibilní pracovní podmínky. Bude to důležitý příspěvek k integraci žen na pracovním trhu Eh, který je demograficky a ekonomicky nezbytný. Bude to zároveň důležitý příspěvek k evropskému procesu růstu. A konečně stále přetrvává nás, genderové násilí. Eh, v Evropské unii eh, je, každá třetí žena byla fyzicky napadena, sexuálně napadena nebo obojí. Minulý týden Evropská komise navrhla přístup Evropské unie k Istanbulské konvenci, což je historicky první právně závazný nástroj na boj e, proti násilí na ženách na mezinárodní úrovni. Přístup EU k Istanbulské konvenci je klíčovým krokem e, našeho strategického závazku. Eh, holistický přístup této konvence k tomuto složitému jevu je v souladu s přístupem Evropské unie. Přístup Evropské unie eh, se postará o lepší efektivitu a koherentnost v boji proti násilí na ženách, tam, kde už existují společné evropské předpisy a zároveň povede k efektivnějšímu využívání evropských programů a fondů. Eh, posílí naši společnou důvěryhodnost a odpovědnost navenek přispěje k širším evropským cílům genderové rovnosti, eh, antidiskriminace a ekonomického růstu. Dále spolupracuji s komisařkou Tyson na následných krocích k průzkumu, který provedla Agentura pro lidská práva pro základní práva v roce 2013. Tento průzkum o genderovém násilí eh, bude eh, prováděn, eh, nebo bude, bude veden Eurostatem a prováděn národními statistickými úřady za podpory a financování EU. Eh, Eurostat začne pracovat na eh, průzkumu, tak jak bylo oznámeno v jeho výročním pracovním programu. Strategický závazek genderové rovnosti 2016 až 2019 jasně identifikuje všechny výše zmíněné oblasti jako priority naší práce na podporu genderové rovnosti, včetně rovnosti co do ekonomické nezávislosti. Tato strategie stanoví, že kromě těch klíčových akcí bude genderová rovnost podporována prostřednictvím integrace genderového eh, hlediska do každého aspektu eh, evropské činnosti, jako je příprava, implementace, monitorování a hodnocení politik, právních opatření a financovacích programů. Na závěr eh, bych chtěla zdůraznit, že zlepšení socioekonomické situace žen a podpora akcí e, proti násilí na ženách jsou nejvyššími prioritami Evropské komise. Děkuji vám. <coughs> A nyní má slovo paní poslankyně Legri. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní komisařko, za vaše slova, eh, která eh, prokazují silnou angažovanost, jak osobní, tak politickou, vaší funkce komisařky, která má na starosti eh, rovnost mužů a žen. A vy jste upřesnila mm, také, jakými cestami se chcete mm, ubírat a zdůraznila jste priority komise, Evropské komise ve zlepšení situace, socioekonomické situace žen a boje proti násilí na ženách. Pro naší skupinu Evropskou lidovou stranu, v jejíž jméně se vyjadřuji stejně tak jako členka výboru pro ženské záležitosti, že máme dvě priority. Socioekonomická situace žen znamená dostatečná hospodářská soutěž, spravedlnost, zlepšení z ekonomické situace na našem kontinentu eh, v ruku v ruce s bojem proti zneužívání žen vidíme, že ženy v Evropě jsou stejně tak dobře vzdělány a vychovány jako muži. To znamená, že eh, neudávat jim možnost a příležitost by znamenalo eh, také nevyužít veškeré kompetence, které mají a které mohou prokázat na trhu práce. My, Evropská lidová strana, si děláme tak trochu obavy a budeme pracovat na této záležitosti. Co se týče jak bude, nástrojů a postupů, které budou navrženy a které by měly fungovat jak na základě evropské iniciativy, tak na základě iniciativy jednotlivých členských států, aby se odstranila nerovnost v platech pro muže a pro ženy. A aby tady nebyl takový rozdíl, aby se zlepšila socioekonomická situace žen. To jsou ty záležitosti, na které se budeme v nejbližší době soustředit. Děkuji vám mnohokrát. Paní Legry, máte tady modrou kartu od pana Lavrie. Jste ochotná na ní zareagovat? Samozřejmě. Prosím, pane poslanče. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu velice stručný a rád bych položil následující otázku mé kolegyni Konstanc Legib. Domnívá se, že by bylo zajímavé upřednostňovat schválení eh, ve jménu 28 členských států práva Kopers Immermana, které bylo schváleno ve Francii, které má za cíl v roce 2017 paritu na, v administrativních správních radách velkých podniků. Eh, zda by měl být, eh, měl být takový legislativní postup na evropské úrovni, abychom měli i více ženských vedoucích eh, funkcí v, na ekonomické úrovni. Děkuji vám. Ano, samozřejmě Nedávné studie ukazují, že existuje legislativní nástroj, eh, který je eh, velice přínosný a eh, velice podporuje větší reprezentaci žen ve správních radách. Tady už došlo k pokroku nejenom v těchto správních radách, ale ve všech rozhodujících grémiích. A já vítám angažovanost, kterou právě ukázala paní komisařka Jourová týkající se příslušné směrnice. Mm, eh, kterou Evropský parlament před dvěma lety většinově schválil a naše skupina se v tomto velice angažuje. Samozřejmě potřebujeme evropské legislativní nástroje, abychom posílili větší zastoupení žen ve správních radách. Děkuji vám. A nyní dám slovo paní Blinkevičute. Pane pirmininke, jako- eh, děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Velice vám děkuji za to, že jste nám dnes předložila informace o sociálně-ekonomických podmínkách žen v Evropě. Je vysoce symbolické, že toto plenární zasedání se koná právě 8. března a právě teď hovoříme o rovných příležitostech pro ženy v našem společenství. Za skupinu eh, socialistů a demokratů v parlamentu bych chtěla poděkovat komisi která povzbuzuje Evropskou unii jakožto mezinárodní organizaci, aby se připojila k istambulské úmluvě. Byla by to teprve druhá úmluva, k níž by se takto Evropská unie připojila. Zároveň bych chtěla popřát všem eh, kolegům, komisaři, komisi a nám všem aby se nám podařilo přijmout eh, legislativu, eh, která se týká žen a aby se nám to dařilo nejenom 8. března. Aby bylo možné zlepšit eh, ekonomicko-sociální situaci žen v Evropě, musíme udělat o hodně více. Je třeba zajistit, že ženy budou moci lépe skloubit rodinný a pracovní život. Musíme si uvědomit, že nyní v 21. století hlavní břemeno padá na ramena žen. Co můžeme udělat tomu proto, aby ženy se nemusely vzdávat své práce, když pečují o rodinné příslušníky a aby jim zbyl čas na péči o vlastní zdraví. Musíme také přijmout eh, zákonodárství týkající se mateřství, otcovství a příslušných dovolených. A je třeba také umožnit dovolenou, pokud je třeba eh, se starat o jiné rodinné příslušníky postižené, nemocné, aniž by ženy přicházely o práci. Je třeba dosáhnout cílu z Barcelony, tedy aby eh, bylo dost míst pro děti v školách a školkách. Musíme spolupracovat se sociálními partnery a hledat inovativní řešení tak, aby lidé lépe mohli skloubit pracovní a rodinné povinnosti. A těšíme se na balíček z komise. Děkuji. Krásné dobré ráno, děkuji vám, paní předsedkyně. Dnes ráno tady hovoříme o socioekonomické situaci žen v Evropě. Evropská komise ve svém příspěvku opět objasnila, že nestojí na straně žen, které jsou matky, a na straně rodin. Komise Evropské unie se mm, brání proti tomu, aby uznala hodnoty, které vnášejí ženy do hospodářské situace tím, že vzdělávají děti, eh, za což už byla udělena Nobelova cena, eh, která zveřejnila roli matek. OECD už to také vyjádřila, stejně tak jako Organizace spojených národů, jak důležité jsou rodiny a zejména ženy matky, které tady podávají nesmírný výkon. A to je velice výrazný hospodářský faktor. Dámy a pánové, tvorba hodnot začíná tím, že těchto hodnot si budeme vážit, ale Evropská komise odmítá eh, toto hodnocení žen, eh, protože opomíjí to, co přináší do hospodářství. Tady by se tady skutečně mělo co, něco udělat. A nyní paní Besera. Krásný dobrý den. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní Jourová. Je to skutečně potěšení, že jste mezi námi eh, na Den Mezinárodního dne žen. Není to jenom hodnota, já bych řekla, že je to i právní povinnost a náš zájem jediná věc, která umožní, abychom pokročili a abychom napřímili všech, veškeré úsilí, které máme k dosažení rovnosti ve světě. Tato povinnost eh, se zatím projevuje v tom, že tady máme takovou propast eh, mezi eh, muži a ženami, ale má to řadu projevů. E, a teď v roce 2016 i v, na MDŽ tady stále ještě máme propast mezi platy, například 16% rozdíl ve Španělsku e, jsme konfrontováni s větší chudobou pro ženy, protože tato propast i v důchodech je enormní a jsme konfrontováni s tím, že hospodářská situace způsobila, že e, se zmenšuje možnost žen přístupu na trh práce také jsme konfrontováni s tím, že stále máme enormní nerovnost v obsazení správních rad a Eh, výkonných rad, ale proto všechno máme nástroje, dámy a pánové. Proto máme Evropský parlament jako spolulegislativní orgán a to spolu zdůrazňuji, abychom dospěli k rovnosti. Proto také máme směrnici o mateřství a také otcovství. Mělo by to být skutečně tak, že rodiny by měli eh, být ehm, zastupovány jak muži, jak otci, tak matkami. Eh, současné předsednictví zatím blokuje jako nizozemí eh, toto dohodu vidíme, že tady se jedná o nezbytnost urychlit tento proces, ale zároveň bych chtěla nesmírně poděkovat paní komisařce za její angažovanost Evropská komise žádá Evropskou radu, aby přistoupila k turecké dohodě, eh, což znamená posílení boje proti nerovnosti a v jménu všech žen vám chci srdečně poděkovat. A není paní Matias. Děkuji vám velice, paní komisařko, za vaši slova. Byť eh, někteří z nás eh, mají rádi květiny, nemyslím si, že toto je den vhodný jenom proto, abychom dostávali kytice květu, ale hlavně, abychom mysleli na ta práva, kterých je třeba teprve dosáhnout a abychom se také zamysleli nad rozdíly mezi muži a ženami. Pořád říkáme tež každý rok právě proto, že ekonomická situace v Evropě je eh, taková, že stále roste ta mezera mezi platy muž a žen, mužů a žen. Dokonce dochází k dalšímu, ještě brutálnějšímu násilí na ženách. 29. minulého měsíce se ukázalo, kolik žen v Portugalsku zemřelo v důsledku domácího násilí. Proto si myslím, že by bylo velice důležité, aby komise se nezabývala sociálně-ekonomickými podmínkami pouze na základě kvót. Je to totiž politický problém, to si musíme uvědomit. Zatím zatím nebyl tady úspěch. Je třeba si to uvědomit, že to nebyl zatím úspěch a to je dobrý začátek. Musíme se zaměřit také na mateřské otcovské dovolené a to by byl dobrý signál, že to nejsou jenom pěkná slova. Myslím si, že to nezačalo v této komisi dobře, když se stahla směrnice o mateřské otcovské dovolené. Tato diskuse se tady opakuje eh, každý rok. Ta pěkná slova by měla následně byla eh, doprovozena akcemi. Pan Jerejnke. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, eh, vážená paní komisařko, vážené kolegyně. Moje matka se narodila v roce 1957 eh, v, hor, eh, v horách uprostřed Německa, měla šest, dět, byla, měla šest dětí. A právě tehdy v tomto roce se stalo něco velice důležitého, protože evropští vedoucí představitelé, všichni muži, podepsali římskou smlouvu a je tady jednotuchý princip, který dosud nebyl splněn, že za stejné stejnou práci by měly být stejně odměňovány ženy i muži. I když eh, moje žena, matka, pardon, a tento princip se narodili ve stejném roce, moje matka se nikdy nedočkala plodu tohoto rozhodnutí. Nikdy nebyla stejně oceňována a stejně placena za stej, práci, kterou dělala stejnou jako její mužtí protejště. A pořád je tady ta velká genderová mezera. To je naprosto nepřijatelné. Je to v celé Evropské unii nepřijatelné a hlavně v Německu je mnoho pilně pracujících žen v Evropské unii a myslím si, že i moje maminka má veškerá právo na světě, aby se zlobila na to, že Evropské unie se vůbec nepodařilo uskutečnit tuto zásadu. Dnes si připomínáme Mezinárodní den žen a to nám připomíná, že musíme bojovat za rovnost. Za poslední šest desetiletí Evropská unie eh, zklamala miliony žen, pokud je o tento slib. Proto vás prosím, my jsme se narodili, naše generace o 30 let později. Nedopuste, abychom eh, se nedočkali toho, co si zasloužíme, aby tady byl stejný plat za stejnou práci ve všech evropských společnostech. Máme základ, již i právní základ, můžeme o to žádat. Proto prosím paní komisařko a vás všechny, pojďme jednat hned, aby tento princip konečně se stal skutečností v Evropské unii. Thank you. Děkuji vám. Podle Eurostatu od roku 2010 až 2012 přes 30 tisíc osob se stalo oběťmi obchodu s lidmi v Evropě. Z toho 30 ženy. Zhruba 8 e, tisíc e, osob se stalo oběťmi, e, což je od nárůsta 21% proti předchozímu roku. Tato dnešní forma otroctví je na vzestupu v Evropské unii. A my na tom sehráváme svou roli. Jsme přinuceni k tomu mít otevřené hranice a proto přeshraniční gengy mají volný prostor. Podle britské vlády tohoto volného pohybu využívají organizovaní zločinci, kteří pašují oběti obchodu s lidmi do Spojeného království království. I Europol připouští, že volný pohyb stěžuje odhalování těchto zločinů. Takže eh, jak to vypadá s všemi různými organizacemi pro genderovou rovnoprávnost v Evropské unii? Jediné komu, jediní, komu kdy pomohli, jsou právě ti pašeráci lidí. Eh, máme problém s tlumočením, mohla byste prosím zpomalit? můžete pokračovat. Takže eh, jediní, komu Evropská unie pomohla, eh, jsou eh, pašeráci lidí a muži, kteří mají násilnickou minulost, protože nesmíme provádět šetření kriminální minulosti. Stále jsme eh, součástí Mezinárodní organizace práce, která podporuje rovné pracovní podmínky. Stále budeme součástí OSN, která podporuje ženská práva. A budeme moci obnovit naše vazby s Commonwealthem a tam propagovat tyto myšlenky. Ehm, my nechceme aby to prošlo těm, kdo šíří strach a násilí, protože eh, vůbec nic nestratí ženy v Británii, pokud odejdeme z Evropské unie. Děkuji. Paní Kapl. Děkuji, paní předsedající k 8. březnu, Mezinárodnímu dní žen, může, ří, mohu říci, že e, stále jsou omezené možnosti žen e, vykonávat ekonomickou činnost v členských státech Evropské unie. A to přesto, že pokud jde o e, kvalifikace a vzdělání, pak podle mnoha studií ženy jsou mnohem vhodnější k vzdělávání a k vedení a proto je potřeba bojovat za rovnoprávnost pohlaví. Eh, ženy vydělávají zhruba o 16% méně než muži, nicméně eh, tato propast je v některých členských státech velká. Je to 2,9% ve Slovinsku, 6,9% v Itálii a 29% v Estonsku. Velikost eh, této propasti může být odůvodněna péčí o rodinu a děti. Nicméně pouze dva, každý dvacátý muž pracuje na částečný úvazek v mé zemi, zatímco u žen je to mnohem více. A u žen je proto mnohem pravděpodobnější práce na částečný úvazek. I u studií eh, je to podobně, eh, zhruba eh, o 20%, o 53% více mužů a podle eh, studií Ekonomického institutu eh, o 50, o 50, o 50 o, že... hm. 31 žen ve vedoucích funkcích přináší 15% obrat v práci. Je třeba, aby ženy byly skutečně rovným způsobem zastoupeny ve vedoucích pozicích a není paní Morvej. Eh, e- Děkuji vám. Ano, je to pořád dokola to samé. Jsme tady ve Štrasburku, máme plenární zasedání, je nás tady zhruba 50 z těch 750, nicméně dnes je zvláštní den, 8. březen, Mezinárodní den žen a celé dnešní dopoledne je zasvěceno ženám. Dnes je také historicky významný den, protože Evropská unie se snaží prosadit hanebný plán, ostudný plán, protože úděl žen v celém světě nebo zvěrstva a diskriminace páchaná na ženách v celém světě mají být zneužity pro eh, váš účel. Jaký je ten hanebný účel? Já to vysvětlím. Migrace, imigrace, pomáhání lidem, aby přišli do Evropy. Samozřejmě politický mainstream a ekonomický mainstream si uvědomuje, že má problémy. Má problémy, protože lidé už toho mají dost a říkají, že toto není krize uprchlíků nebo krize azylu, azylantů. Je to opravdu krize imigrační což by nemělo spadat do kompetence Evropské unie. Ano, uprchlická krize je v kompetenci Evropské unie, nicméně pouze 10% imigrantů jsou uprchlíci, kteří prchají před válkou nebo občanskou válkou. Jaké je tedy řešení? Zamysleme se nad tím z hlediska jiného statutu uprchlíků. Například pokud ženy prchají před diskriminací ve své vlasti, pak prchají před diskriminací a v tom případě mají veškeré právo přijít do Evropy, požádat o azyl. A potom, jakmile dostanou status uprchlíka, mohou využívat programu eh, sjednocování rodin a přivést do Evropy další rodinné příslušníky. Což samozřejmě bude další eh, krok ve zprávě paní eh, Hannibal, mé dlouholeté přítelkyně, nicméně Rovná práva eh, a rovná důstojnost, to všechno je jenom záminka k tomu, aby byl prosazen tento hanebný plán. Zpráva Hannibal v bodě 13 je, říká něco, co by si každý v Evropě měl přečíst. Děkuji nyní paní Vozemberg. Dámy a pánové, vážení kolegové, opět hovoříme o rovnosti, lépe řečeno nerovnosti mezi eh, pohlavími. To eh, nám zrovna není moc kecti, že se to musí tak často opakovat. Jsem velice ráda, pane, eh, paní komisařko, že podporujete směrnici o zastoupení žen ve vedení společnosti. Nedávno jsem předkládala právo o takzvaném skleněném stropu, tedy o těch překážkách, které ženy musí překonávat, jestliže chtějí dosáhnout vyšších pozic. Opravdu v těchto pozicích je málo žen, pouze 31 eh, eh, žen, které jsou samostatně činné, jsou, eh, jsou ženy. A nám šlo o to, aby to bylo 70-75%, takže nedostatečné zastoupení žen je všude, ať se jedná o společnosti, o finančnosti, o vědu, technologii, o akademické funkce. Jak tedy můžeme překonat eh, tuto minulost? Za prvé, e, zajisté je to úloha škol, vzdělávacího systému a také rodiny, protože tady jsou i předsudky, které je třeba překonávat. Musíme nastolit novou mentalitu, musíme ukazovat správné modelové role žen a pokud to nebudeme dělat, pak se za pár let budeme pořád bavit o nerovnostech. Tady eh, si musíme uvědomit, že muži i ženy jsou lidské bytosti. Ženy tvrdí, pol, tvoří polovinu obyvatelstva této planety a to, co děláme, není zatím moc ke cti této planetě ani nám. Děkuji, děkuji paní Můdy, děkuji paní předsedající a přeji všechno nejlepší vám všem u příležitosti Mezinárodního dne žen. V zakládající smlouvě Evropské unie je i závazek dosáhnout rovnosti mužů a žen. Od této zakládající smlouvy Evropská unie skutečně udělala hodně, abychom se k tomuto cíli alespoň přiblížili. Přinesla legislativu o rovném zacházení, o rovném placení, o mateřské rodičovské dovolené a také o ochraně těhotných pracovnic. Já vím, že opravdu tyto zákony přinesly hodně. Já je používám, protože já jsem 20 let pracovala v odborech. A ženy pořád těží z našeho eh, členství v Evropské unii, protože je tady balíček o placení i o ochraně v práci, ale nikdo nemůže říci, že jsme už dosáhli původního cíle rovnosti. A nesmíme proto eh, být uspokojeni. Nedávno jsme viděli, že ženy neuměrně eh, trpěli v důsledku úsporné politiky po celé Evropské unie a u deregulace zaměstnání, což vedlo k méně zabezpečeným pracovním místům dočasným. Pokud jde o Evropskou strategii 2020, pak tady je schoda, že je třeba udělat více. Pokud jde o zaměstnání žen, o snižování mezery mezi platy, je snižovat počet chudých ale cíle v této oblasti bez konkrétních akcí neznamenají nic. Je třeba také revidovat akce komise, protože to není moc povzbudivé. Podívejte se například o směrnici o mateřské dovolené, takže nám potom, že tady není další pokrok u jiné směrnice o rovnosti mužů a žen. Proto bych prosila komisi, aby po této debatě všechny další dny pokračovala v akcích. Děkuji. A nyní paní Husnejová. Госпожо комисар, Когато говорим за социално-економическо... Děkuji. Paní komisařko, když hovoříme o socioekonomické situaci žen, Měli bychom také brát v potaz poměr mezi jejich úrovní vzdělání, mezi příjmy, které získávají a e, mezi příležitostmi ke kariérnímu rozvoji. Data ukazují, že navzdory vysoké vzdělanosti evropských žen Eh, ty ostatní eh, faktory eh, vyznívají značně nepříznivě pro ženy. Abychom zajistili rychlejší změnu, potřebujeme novou strategii Evropské unie pro genderovou rovnost do roku 2020. Mezinárodní den žen je příležitostí, kdy si můžeme připomenout, že pokud jde o podporu komise a rady, je nejvyšší čas na novou strategii, která by mohla být implementována v praxi, která by obsahovala politiky pro členské členské státy, jež by cílily na zlepšení socioekonomické situace žen a rovnosti mezi pohlavími. Chtěla bych využít této příležitosti k tomu, abych pogratulovala všem ženám eh, v Evropské unii k Mezinárodnímu dní žen. Děkuji. Pan, pane Pimenta, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Evropské instituce dělají hodně pro genderové otázky a lecos slibují, pokud jde o konkrétní kvalitní politiky. Ty nicméně mají negativní dopad kvůli politikám úspornosti a škrtů, které vlastně zhoršují e, nerovnost, zhoršují diskriminaci a e, vykořišťování žen. Evropské politiky vedly k velkému ochuzení a zvětšení nerovnosti. Ženy jsou nejhůře postižené chudobou, nezaměstnaností, nestabilními pracovními místy, e, platovou diskriminací a k tomu můžeme přidat ještě diskriminaci během během mateřské dovolené. Je zapotřebí ještě jednou se podívat na směrnici o mateřské dovolené, od které se komise rozhodla upustit. Musíme zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, k čemuž patří flexibilnější eh, a pracovní podmínky, deregulace pracovní doby je zapotřebí přestat podkopávat systém sociálního zabezpečení. Není možné podporovat rovnost bez jakéhokoliv sociálního pokroku, který při politice úspornosti není možný. Děkuji. Vážení kolegové, každý rok se snažíme rekapitulovat situaci žen v Evropě a zjišťujeme, že se pohybujeme vpřed velice pomalu. Stále ještě existují obrovské rozdíly mezi muži a ženami v některých členských státech, pokud jde o kariérní příležitosti a plat. A naším hlavním cílem, tedy hlavním cílem žen by měla být svoboda, svoboda volby. Měli bychom mít možnost vybrat si, eh, abychom studovat, kde chceme, pracovat tam, kde se nám to líbí, i když je to práce především mužská, jako jsou počítače nebo eh, manažerské pozice. Mě musíme mít svobodu rozhodnout se, zda chceme dítě nebo ne. Nesmí nám, ten, eh, nesmí nám to rozhodnutí být vnuceno nedostatkem příležitostí nebo nutností pečovat o dítě. Politikové musí přijít s nějakým řešením, které by nás zbavilo všech těchto eh, problémů, eh, které vedly k selhání směrnice o mateřské dovolené eh, i dnes mohou ženy dostávat důchod, nicméně ten je mnohem nižší než u mužů. A ženy mají stále ještě problémy s prací a s kariérou, protože ne- neexistují možnosti péče o, eh, o staré lidi, a o, se- o seniory i o děti. Eh, my bychom tedy měli oslavovat důstojnost v naší společnosti eh, a nestěžovat si pouze na všechno, co nefunguje. Měli bychom brát tento den jako příležitost hledět pozitivně do budoucnosti. Pan Korvin Mike. Děkuji, paní předsedkyně věci. Eh, například zkoumali v Ameriku a zjistili, že vyšší muži vydělávají lépe než mladí a byli to basketbalisté. A pokud tedy ženy někde vydělávají méně, tak pravděpodobně se méně hodí pro tu funkci než muži. Kdysi v Evropě vládly ženy, protože eh, svět tu vlády ten, kdo vychovává děti. Toto právo ty děti nemají, protože děti jim vzali, poslali je místo toho do jeslí a naopak ženy dělají práci, pro kterou se nehodí a proto pochopitelně vydělávají také podstatně méně je třeba si uvědomit, že když se podíváme na extrémní sporty například, pak tam ženy tvoří jenom 1% startujících závodníků. A jestliže tedy v některé práci je 1% no žen, pak je úplně jasné, že e, prostě jinak by klesl a úroveň takové disciplíny. A ohrzatně si myslím, že Evropská unie musí být zničena. Děkuji. Je tady modrá karta od pana Jakovčíka. Jste ochotený přijmout? Pan Jakovčík, prosím. Já moc děkuji. Já bych se vás rád zeptal, eh, pane Korvina Mika. Já sám jsem byl vynikající basketbalista, ale nejsem moc vysoký. Ale já jsem opravdu hrál moc dobře basket. A my víte, že aby někdo mohl hrát eh, výborně basketbal, není výška rozhodujícím faktorem. Nejdůležitější je, jestli se trefíte do koše nebo ne a to všechno ostatní, co jste říkal. Souhlasíte tedy se mnou, že výška není nejdůležitější faktor? Já mohu přijmout pouze jednu modrou kartu, bylo by jich jinak hrozně moc, prosím. Ale ještě máme odpověď, si musíme poslechnout. Já bych eh, rád říci, že vyšší muži také eh, vydělávají věce eh, než mladší. Já jsem také hrál basket v druhé lize v Polsku a vyhrávali jsme i z první reprezentací eh, žens, ženského družstva, tedy s ženskou reprezentací minimálně o 50 bodů. Děkuji. Paní Matera má dále slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. 8. března si každoročně připomínáme, kolik je třeba ještě udělat, aby se zlepšila situace žen v Evropské unii, protože je pořád příliš mnoho překážek eh, na cestě, aby ženy upevnily své postavení v naší společnosti. A my, jakožto zákonodárci, musíme změnit tuto eh, nerovnováhu, protože eh, v roce loni museli ženy pracovat hodně více, než aby dosáhly stejného platu jako muži. Vede to k nevyváženosti i posléze starobních důchodů. Tudíž mnohé ženy se dostávají do chudoby, zejména starší ženy. Mezi nimi je chudoba třikrát častější než mezi staršími muži. My děláme vše, abychom eh, vyplnili tuto mezeru. Snažíme se o to my eh, v výboru žen v Evropském parlamentu a před eh, dvěma měsíci jsme hlasovali velkou většinou pro moji zprávu která se snaží dosáhnout zrušení těch překážek, které mají ženy, které se snaží ve společnosti. Je to přece byla šílená, že jenom třetina podnikatelek v Evropě je, jsou ženy. A za posledních 15 let zaměstnanost žen stoupla ze 60 pouze na 63 Potřebujeme tedy větší nasazení všech institucí. Velice vážím, vítám práci paní komisařky Jourové. Myslím si, že ta se spolu s námi snaží o to, aby Istanbulská umluva byla ratifikována všemi členskými státy. Ready to take the, yes. Prosím, eh, pan Čanzi má pro vás eh, dotaz v rámci modré karty. Eh, já mám následující dotaz. Eh, trošičku takový historický exkurs s vaším dovolením. 8 března si připomínáme eh, Mezinárodní den žen od eh, roku 1917, takže příští rok to bude stoleté výročí. Jedna zásada je rovné eh, platy a druhá zásada je ochrana žen a dětí a třetí je přítomnost um, um, žen ve společnosti, ale myslím si, že bychom měli zapojit i čtvrtý princip a to by byl boj proti násilí páchanému na ženách. Souhlasíte s tím? Já si myslím, že to spíš byl projev než otázka. Já jsem nepochopila dotaz. Ale pokud jste mě poslouchal, tak jistě chápete, že se každodenně snažíme o to, aby všechny členské státy ratifikovaly Istanbulskou umluvu, která se snaží, aby se věnovalo více pozornosti násilí páchanému na ženách a na, na, na ženách. Tak teď paní Post. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, v, es, v Evropské unii nejsou respektována lidská práva žen. Ženy nemohou rozhodovat, nevydělávají tolik peněz jako muži, neúčastní se pracovního trhu ve stejném rozsahu a více jsou postiženy neplacenou prací a jsou chudší. Chudoba postihuje zejména eh, starší ženy, což je výsledkem dlouhého života bez sociálních práv. Eh, diskriminace je v několika vrstvách na sobě. Například romské ženy jsou kromě toho postiženy sílícím rasismem v Evropské unii, diskriminací a sociálním vyloučením. Žena, která je lesbička nebo transsexuální, je kromě toho terčem nenávisti společnosti nenávisti vůči osobám LGBT. To dokazují čísla. Politikové o tom hovoří, tak jako my teď, konstatují, že to není správné, že a že to sebou nese náklady lidské i ekonomické. Zatímco e, to ponižování lidí je jaksi přijímáno a směřujeme se s tím. Genderová rovnost se neustále zmiňuje, ale nikdy to není priorita. E, Nyní například e, Evropská komise e, vlastně degraduje práci na genderové rovnoprávnosti. Měla by to být strategie, která popisuje, jak ženy a muži v Evropské unii mohou mít stejné, stejnou moc nad svým životem. Pro mě jako feministku je to naprosto neakceptovatelné. Evropská unie má vysoké standardy lidských práv. Jde tady o naše základní hodnoty. Jak dlouho je potřeba, než ženy, menšiny a další zranitelní civilní lidé přestanou být eh, občany druhé kategorie. Musíme eh, udělat něco konkrétního. Pro mě osobně já neslavím 8. březen. Já se domnívám, že je to pouze manifestace nerovnosti, kterou zažíváme eh, každý den. Jen to dokazuje, že 364 dnů v roce není dnem žen. Uh, Máte modrou kartu od paní Head. Jste ochotná na ní zareagovat, paní post? Ano? Head. Paní Head. Tak so mycket. Děkuji. Já souhlasím se Sorajou Post. Já také neslavím Mezinárodní den žen je to den, který eh, by upozorňuje na to, co, na co bychom měli upozorňovat každý den. Eh, já bych se chtěla zeptat, myslíš si, že by pomohlo, eh, kdybychom měli strategii pro genderovou rovnost, tak jako komise měla dříve, která by byla jakýmsi oznámením členským státům. Myslíš, že by to bylo lepší pro Evropskou unii, kdyby, to bylo, kdyby existovala takováto strategie? Paní Post? Ano, já jsem naprosto přesvědčena. Je zapotřebí silný signál vůči členským státům. A strategie genderové rovnosti, která byla dříve, eh, ta by byla naprosto eh, lepší než to, co je teď. Paní Vautmans, prosím. Jste připravena odpovědět, paní Post? Děkuji. Já musím říci, že mám radost, že dnes dopoledne debatujeme o tomto tématu. Máme Mezinárodní den žen a dvě kolegyně říkají, že takový den není nutný a to já rozhodně popírám. Komisařka řekla, že jakožto ženy musíme pokračovat v boji za rovná práva mezi muži a ženami. A to by se mělo dít každý den, nejen dnes. Nicméně tento den je potřeba, abychom mohli upozorňovat na e, úděl žen. Muži a ženy mají stejná práva údajně, nicméně souhlasíte s tím, že e, nemáme například stejné rozdělení mezi e, muži a ženy, pokud je o rodičovskou dovolenou? Ano, e, to je naprostá pravda. E, je zapotřebí e, rovným dílem rozdělovat rodičovskou dovolenou, aby se mohli muži i ženy stejně podílet na péči o děti. To naprosto. Nicméně nevím, jak s tím souvisí 8. březen. Je zapotřebí 24 hodin denně bojovat za naše práva, za společnost, kdy můžeme vychovávat naše děti, chlapce i dívky, aby se mohli rozvíjet, aby mohli plně využívat svůj potenciál a to vlastně od kolébky až po, hrobu, až, až po hrob. A to je můj cíl. Mrs. González. Paní González má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Bojovat proti mačismu a nerovnosti v Evropě eh, musí být provozován každý den a ne pouze 8. března. Máme tři prvky, které bych tady ráda zdůraznila. Za prvé, nerovnost Evropské unie unii souvisí s vládnoucí mocí, kde je nedostatečná přítomnost žen. Ehm, můžeme se podívat i na Evropský parlament. Máme tady 10 předsedkyní z 25 existujících výborů. Ehm, máme horší pracovní podmínky. Nezaměstnanost žen je vyšší. Rozdíl mezi důchody je markantní. Ehm, a přitom na svých bedrech neseme Eh, povinnost péče, která je tak nezbytná pro udržitelnost společnosti. Tyto rovnosti se ještě zvyšují mezi severem a jihem Evropy. Eh, státy, které nám vnucují hospodářské škrty, způsobují škrty zejména v sociální oblasti na úkor žen, dámy a pánové Evropa tady reklamuje rovnost, ale musíme ji také dostat. Máte tady modrou kartu od paní Krapíny, jste ochotná odpovědět. Paní Krapíny, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové. Když vy a jiní kolegové a kolegyně hovoříte o této nerovnosti, také zde v Evropském parlamentu. No jestliže eh, větší počet eh, lidí mm, je vyšší než žen, jak to, že ženy nehlasují pro ženy? Odpověď prosím. Bohužel neslyšíme už. Ne, o, Eh, no, když se podíváme na eh, ty, kdo eh, jsou, kdo vykonávají moc, no to nejsou ženy, u moci jsou muži. Mačismus je sociologicky přítomný a je třeba potírat ho ve všech institucích. Ne jenom, abychom o tom tady diskutovali. A nyní má slovo paní Šojdrová. kolegyně a kolegové chtěla bych poděkovat paní komisařce za její racionální přístup a konkrétní návrhy e, které předkládá pro následující období. ukazuje se že situace v oblasti rovnosti žen a mužů a postavení žen ve společnosti stále ještě není taková jakou bychom si přáli zlepšuje se pomalu. například v české republice i v době ekonomického růstu máme stále rozdíl mezi mezi platy žen a mužů více než twelve a to jak v odvětví státní správy tak v podnikatelském sektoru. důvodem je jednak to že ženy jsou zaměstnány v odvětvích kde jsou nižší platy ať už jsou to učitelky zdravotní sestry ale především ženy se věnují péči o děti a o potřebné členy rodiny. evropská unie ze své úrovně nemůže nařizovat členským státům co mají dělat ale můžeme z této úrovně říci že si vážíme žen které mají děti že si vážíme žen které mají odvahu mít více dětí a že tyto ženy potřebují mít k tomu adekvátní mateřskou dovolenou rodičovskou dovolenou a také finanční zajištění v této době. z této úrovně můžeme říct že si vážíme také žen které chtějí mít děti chtějí mít rodinu a chtějí pokračovat ve své profesi a proto potřebují mít možnost flexibilních forem práce podporu zaměstnavatelů a péči o děti v době jejich zaměstnání. z této úrovně bychom měli poděkovat všem maminkám a já chci také poděkovat své mamince která byla političkou lékařkou ale vždy byla výbornou maminkou. děkuji za pozornost. je tady modrá karta od pana Fontulise. Jste ochotná odpovědět? Prosím, pane Fontulisi. Děkuji vám. Naše spotřební společnost přinutila ženu eh, k tomu, aby musela pracovat, ale vlastně by měla rodit děti. A dnes Eh, vlastně ženy mají v průměru pouze jedno dítě, mm, takže neměly by se teď ženy více zase věnovat rodinám, starat se dětám? Kladla jste si tuto otázku, zeptala jste se, co chce většina žen, anebo tady chceme jenom prostě paritu? vážený pane kolego já myslím že většina žen by měla mít možnost volby. když říkáme že ženy a muži jsou si rovni tak jsou také svobodní a mají mít možnost volby. já mm, samozřejmě vnímám ženu jako matku a přeji si aby ženy měly možnost si vybrat aby měly možnost mít děti zůstat s nimi doma a aby měly možnost mít děti a vrátit se následně ke své profesi. Posledním řečníkem je pan Pičierno. Mrs. Pičierno. Promiňte, paní Pičierno. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, děkuji také paní komisařce za její angažovanost a děkuji také kolegům, kteří se účastnili této diskuse. Domnívám se, že třeba uznat, milé kolegyně, milí kolegové, že dnešní den je naprosto normální den. Bohužel normální pro většinu žen. Normální den, den ovšem především pro ty ženy, které vlastně stělesňují naší budoucnost v Evropě. Tady myslím hlavně na ženy uprchlice. 60% migračních proudů Mm, v těch souženech, 60% souženy, zejména na řecko-makedonské hranici. Mm, jaký smysl má hledět do minulosti, když v budoucnost pro ně začí, je uzavřena, zavřenou hranicí, zavřenými dveřmi? Přece nelze tuto situaci ignorovat. Podívejme se na obchodování s ženami. My tady hovoříme za práva žen, ale přitom chudým zavíráme brány. A o tom bychom měli hovořit a proto bych osmý dnešní MDŽ ráda věnovala ženám uprchlicím, ženám toužícím po svobodě, hledajícím svobodu, kterou my už dnes můžeme užívat, i když tady dnes vyslovujeme ta kritická slova. Já věřím v budoucnost, věřím v Evropu solidarity a proto navrhuji abychom také, a napsala jsem to řadě kolegyň a kolegů, ale chci to tady zopakovat, chci, abychom osobně se podívali na vykořišťování, kterým trpí tolik žen na makedonské hranici. Měli bychom se na to podívat vlastníma očima, co se tam děje, abychom sami na vlastní kůži pocítili, co to znamená Máte tady modrou kartu, jste ochotná odpovědět? Toto. Pan Eteris. Thank you. Would you... Děkuji, souhlasila. Budete se mnou souhlasit, že takové umělecké konstrukty jako MDŽ mm, nejsou podstatné, ale co podstatné je svoboda příležitostí pro lidi. O co jde, je, aby ženy stále mohly užívat hodnoty západní svobodné společnosti a ne, aby eh, toto bylo eh, smyto a naprosto eh, smeteno obrovským proudem přicházejících lidí zastávajících úplně jiné hodnoty. Jde přece o to, aby se zachovaly hodnoty evropských žen a ne, aby byly zničeny těmi, kteří přicházejí. Jste ochotna odpovědět? Já Vůbec nesouhlasím s tím, co jste právě řekl. Vůbec s tím nesouhlasím. Mezinárodní den žen je důležitý žen, důležitý žen, důležitý den, pardon, eh, protože právě v tento den se zdůrazňují hodnoty a vymoženosti, eh, které si ženy vybodovaly ženy, které se zasazovaly hodnoty, které jsou pro nás dnes samozřejmostí, ale to bychom měli také připomínat, například volební právo, stejné mzdové úpravy, ochrana matek, záležitosti, které považujeme dnes za samozřejmé. A já se domnívám, že ve jménu těchto svobod Eh, za které se celá řada tady eh, kolegů zasazovala, stejně tak jako můj předřečník, eh, že tedy ta Evropa, ale ta velká Evropa, které si vážíme, ten starý kontinent, byl důležitý v minulosti, vždyť v minulosti byl vzorem Ovšem teď musíme držet tu vlajku vysoko, nesmíme zavírat oči před těmi strašlivými scénami, které všichni vidíme. Ten, tento vývoj ženy a děti stojí před ostnatými dráty a chtějí také vést důstojný život. Milý kolego, já nechci, aby poté, co jsme tady zavedli den paměti, museli zavést také den ostudy či hanby. Já se omlouvám, ale na odpověď je pouze 30 sekund. A vy jste hovořila trochu déle. Teď budeme pokračovat Sketch eye a první řečnicí je paní Mariana petir Děkuji, paní předsedající. Paní komisařko, ženy jsou ve velice složité situaci, když hledají práci. nemají žádnou podporu při kombinaci pracovního a soukromého života. Jsou trestány nižší mzdou a tím, že přicházejí o práci. Nedostávají stejný plat za stejnou práci. Jsou terčem obtěžování Přestože mezi absolventy vysokých škol je více žen, později tyto ženy nenajdeme na vysokých pozicích, kde dochází k důležitým rozhodnutím ženy nevlastní nemovitosti eh, eh, tak často jako muži. Eh, velice často nemají důchodové pojištění. Proto potřebujeme národní důchodové systémy, které by zabraňovaly chudobě ženy ve stáří. Děkuji, pan Marias. Dnes slavíme Mezinárodní den žen a u té příležitosti bychom měli zdůraznit, že během finanční krize, kterou zažíváme, eh, zejména v zemích, které ochudilo memorandum porozumění, jsou ženy největšími oběťmi, protože jejich práva jsou podkopávána každý den na pracovním trhu a i v sociální oblasti. A eh, existuje obrovská propast mezi platy mužů a žen. Ženy vydělávají o 16,4 méně a mají o 39 nižší důchody. Zároveň mají větší problémy eh, najít práci a to zejména v Řecku, kde docházelo k, ke vnuceným škrtům. Tam nový zákon o důchodech vlastně přinutil ženy, které byly eh, živnostnice, eh, platit až 80% svého příjmu na daně a pojištění. Ženy v zemědělství mají tentýž problém takže už nechceme rozdíly mezi pohlavími a už nechceme chudobu na evropském jihu. Děkuji. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Skutečná politika na podporu rovnosti pohlaví musí vycházet z dobře analyzovaných příčin, které jsou především kulturní a ekonomické. Eh, zmíním jenom některé z těch prvních. Nemůžeme mlčet když se podíváme na institucionalizované formy diskriminace, což se děje například v katolické církvi, která nadále brání ženám, aby se staly kněžími a udělovali svátosti jenom proto, že jsou ženy. To je jasná diskriminace. Katolická církev je politicky organizována v podobě státu, Vatikánu. Vatikán je stát. A proto bychom všichni měli požadovat od hlavy státu, kterým je papež, aby skoncoval s touto nesnesitelnou diskriminací vůči ženám v této církvi. A až se to stane, pak určitě to bude znamenat obrovský krok vpřed a i když eh, nerovnost pohlaví tím neskončí, ale hodně se sníží. Pan Polčák, prosím. Děkuji paní slova. i když vím že nemohu určovat pořadí byl bych samozřejmě velmi rád kdyby se mohl vyjádřit v této věci pan kolega štětina. nicméně k eh, tomu co je dnes na pořadu programu jednání. já bych chtěl deklarovat za nás muže že šovinismus není vlastní součástí každého z nás. to co jsme zde slyšeli od některých kolegů z toho mi bylo skutečně velmi smutno eh, chtěl bych popřát ženám k jejich svátku ale k věci. Eh, poměr populace ve prospěch žen je fifty two ku forty eight zastoupení ve společnosti tak to rozhoduje příroda. a že ženy jsou neustále diskriminovány v uplatnění na trh práce ve mzdách v úrovni důchodů to je skutečnost to je fakt. s tím bychom skutečně měli něco udělat. jsem rád že se o tom velmi pravidelně bavíme paní komisařka je velmi často účast na těchto diskusích. bylo by ovšem dobré aby i to co z nás vychází zde v tomto sále reprezentovalo uvědomění si postavení ženy. bohužel myslím si že některé příspěvky o tomto skutečně nesvědčily. děkuji. margaret Děkuji, eh, paní předsedající. Já si myslím, že je důležité, abychom slyšeli nejenom hlasy žen, ale i mužů u příležitosti Mezinárodního dne žen. A eh, rád bych se tedy k tomu také vyjádřil. Je důležité, že se o tom diskutuje v Evropském parlamentu protože neexistuje jiná organizace na světě, která by se snažila více o podporu práv žen a proto tato rozprava se dnes odehrává. Už jsme udělali hodně, ale je třeba udělat ještě víc. V mé zemi jsme minulý týden měli volby a 30% žen bylo, je v našich stranách. A Máme teď i větší zastoupení žen v irském parlamentu než kdykoliv předtím. Také jsem včera slyšel v rozhlase, že teď mnohé podniky mají ve svých vedoucích gremích více žen a dosahují lepšího zisku. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, milá paní komisařko, kolegyně, kolegové. Líbí se mi, že je tady hodně mužů ehm, protože myslím si, když hovoříme o tom, že mužo, muži a ženy nejsou ve stejném postavení, týká se to nás všem. Mdožo není žádný den k oslavám, ale den k výzvám, každý den znovu a znovu. Již před 40 lety Evropská unie rozhodla, že za stejnou práci by měla být stejná mzda a stále tu máme ještě 16% rozdíl v EU. V Německu je to hanebných 22%. A propast důchodů 39%, no tak to skutečně není akceptovatelné. Problema, tato problematika je stále na pořadu dne. Ženy jsou, ženy jsou stejní lidé jako muži a musí být stejně chráněni. Když hovoříme o podnikání žen a byly provedeny studie, ukázalo se, že přístup žen k úvěrům není vůbec tak stejný jako přístup mužů k úvěrům. Domnívám se, paní komisařko, že máte veškerou naši podporu. Potřebujeme teď strategii, která skutečně pomůže. Děkuji. A nyní má slovo pan Caputo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dnes je 8. březen a proto se skýtá příležitost pro diskusi o hospodářské situaci žen v Evropě. Směrnice o rovném postavení a stejném přístupu již ukazují, že tady stále ještě situace není ideální, že tu jsou rozdíly. Ženy trpí diskriminací v socioekonomické oblasti a to se projevuje i v té mainstreamingové a genderové strategii. Ženy by měly být silněji zastoupeny na trhu práce, Eh, sice jejich podíl se zvýšil, ale nejsou dostatečně zastoupeny v rozhodujících orgánech a na politické úrovni. Evropa nemůže pouze kritizovat poměry, ale musí se postarat o to, aby tato nerovnost byla s konečnou platností odstraněná. My doufáme, že příští MDŽ poslouží k tomu, že budeme moci konstatovat dosažené cíle. Děkuji mnohokrát. Další řečník, pan Štětina. Já měl v životě štěstí. Potkal jsem mnoho silných a statečných žen. Jedna z nich byla moje máma. Já vím velmi dobře, že za války to nejsou muži, kteří nejvíce trpí. Jsou to děti a jsou to ženy a jednu z nich bych vám chtěl dnes připomenout. určitě víte že v pátek minulý týden eh, unesená a neprávem držená ukrajinská důstojnice naďa savčenková vyhlásila suchou hladovku. suchou hladovku. dnes už je to pátý den kdy nepije pátý den bez vody. její stav je kritický a může zemřít v několika hodinách nebo několika dnech. zítra má pokračovat nespravedlivý proces ve kterém prokurátor žádá twenty three let vězení pro nadiyu savčenkovou. a chci vyzvat vás milé dámy milé kolegyně abyste jako ženy vyvinuly všechno úsilí k tomu aby byla osvobozena. děkuji vám za pozornost. Eh, děkuji mnohokrát. Děkuji za příležitost diskutovat s vámi o genderových otázkách a o genderové politice, protože e, tato diskuze je vždy důležitou inspirací pro práci komise. Já bych se chtěla stručně zmínit k bodům, které jste nadnesli v diskuzi. E, pokud jde o lepší rovnováhu pracovního a soukromého života, někteří z vás se zmínili o tom, že jsme stáhli směrnici o mateřské dovolené. My jsme to udělali proto, abychom připravili něco lepšího, e, co bude lépe odpovídat odpovídat současným potřebám. Protože jak si vzpomínáte, nemohli jsme pokračovat se směrnicí pro mateřskou dovolenou, protože dvě třetiny členských států zkrátka řekly, my už to máme, my potřebujeme něco čerstvějšího, něco novějšího. Připravujeme tedy nový dokument, je to pro mě priorita na letošní rok v rámci balíčku pro rok 2016. Bude to balíček legislativních a nelegislativních návrhů, který zlepší rovnováhu mezi prací a rodinou. A přesně jak jste říkali tady, jde o to otevřít ženám možnosti volby. Není to žádný diktát. Není to znevažování role matek. V současnosti je situace následující. Mnoho mladých žen, které studují na univerzitách, a mezi univerzitními studenty a absolventy je 60% žen. E, tyto ženy se musí rozhodnout, zda budou mít děti, anebo zda budou dělat kariéru. A takhle to nejde. A i z ekonomického hlediska je to iracionální. Musíme vytvořit podmínky, aby ženy mohly mít jak děti, tak kariéru pro kterou mají vysoké kvalifikace. já opravdu nemám ráda eh, tu frázi, že je právo žena mít dítě. Samozřejmě, já jsem matka, je to nejlepší role, kterou jsem v životě zastávala a mohla zastávat. Nicméně eh, není to společnost, kdo potřebuje děti abych to řekla velice cynicky nebo možná ekonomicky, společnost potřebuje děti, společnost potřebuje budoucí daňové poplatníky. A proč by toto břemeno měly nést jenom ženy? To není už dále udržitelné. Takže na tom se snažíme pracovat a takové je naše zaměření v tom novém balíčku. Co chceme v tomto balíčku přinést nového? Nejenom lepší podmínky pro ženy, ale lepší podmínky pro pracující rodiče, což je reálný výsledek minulých návrhů. Pokud jde o platovou nerovnost, samozřejmě musíme najít patřičné nástroje na to, abychom snížili tu propast. Máte pravdu, 16% propast mezi platy, to je příliš vysoké číslo, v některých členských státech je to ještě vyšší, protože toto číslo je průměrné. 39 nebo až 40% rozdíl v důchodech. To, dámy a pánové, nelze už dále tolerovat. A já neustále tlačím na členské státy, aby eh, do svých národních sociálních sociálních a daňových systémů zavedli opatření, které by snížilo e, propast mezi důchody i mezi platy. protože tato propast vzniká do značné míry proto, že ženy pečují o své rodiny a takto se jim společnost odměňuje. Musíme tedy najít správné instrumenty v letošním roce. Já nechci hovořit příliš dlouho, takže už jenom velice stručně k, k té několikanásobné diskriminaci, o které mluvila paní Soraya Post. V Evropě máme velice vážnou situaci. Známe strašlivé případy. Já eh, hovořím s lidmi, kteří pracují s romskými občany. Hovořím i přímo s mnoha romskými občany a ti říkají, že vlastně ženy platí účty za celou rodinu a jsou oběťmi násilí ze strany těch, kdo eh, požadují své peníze zpátky. A je to fyzické násilí, není to žádný měkký nátlak. To je jenom jeden příklad. Musíme dělat eh, více v boji proti eh, několikanásobné diskriminaci. A poslední, eh, poslední komentář k ženám v rozhodovacích pozicích. Jak víte, já jsem se snažila eh, podporovat směrnici o ženách ve správních radách a chtěla bych vás informovat, že tato směrnice eh, byla poměrně značně změněna v rámci mého portfolia, protože jsem chtěla, aby byla genderově neutrálnější. Panoval totiž určitý mýtus, který bránil procesu. Říkalo se, že ženy, směrnice o ženách ve správních radách znamenala, že vysoce kvalifikovaní muži, experti budou nahrazeni nějakými ženami. Ale my nechceme nic jiného než férovou konkurenci. A myslím si, že eh, teď eh, jde ta směrnice velice dobrým směrem. A byla bych ráda, kdyby členské státy, které už mají takové zákony, jako Německo, Francie a některé další, nám pomohly aby nám pomohly dosáhnout stejných výsledků i v ostatních členských státech. Pak bych ještě chtěla říci, že eh, máli být eh, více žen v rozhodujících pozicích, nesmí to být záležitost jedné směrnice. Nevytvářejme legislativu, vytvářejme patřičnou politiku, protože to se týká nejen podnikatelské sféry, kde i já mám určité výhrady ohledně toho, jak daleko jít. Týká se to zejména veřejného života a e, veřejných pozic, politiky. Já jsem také komisařkou pro spravedlnost, takže například v oblasti soudnictví tam také nenajdeme mnoho žen ve vysokých funkcích. Děkuji vám tedy mnohokrát. Chtěla bych skončit pozitivním duchu, pozitivní zprávou vůči mužům. Myslím si, že by bylo špatné představovat si, že ženy chtějí bojovat. Já si myslím, že ženy chtějí spolupracovat. Eh, tento přístup by mohl vést ke změně, možná rychlejší změně což si žádá také spolupráci ze strany mužů, kteří si uvědomují důležitost tohoto tématu. Děkuji vám, vážení poslanci, za vaše neustálé snahy eh, eh, pomáhat ženám a podporovat je. Velice si vás vážím.